Dobře. Všechny vás vítám. Doufám, že jste si dobře odpočinuli a že jste připraveni pustit se do těch 8 tisíc pozměňovacích návrhů, které nás čekají. Začneme schválením zápisů. Pokud nikdo nemá žádné námitky, budeme mít za to, že jsou schváleny. A já ještě k tomu mohu říct, že dnes máme tlumočení do všech jazyků. Musíme také schválit zápisy zasedání 18. až 19. června, 25. června a 9. až 10. července opět. Pokud nebudete mít žádné připomínky k těmto zápisům do konce zasedání, budeme mít za to, že byly schváleny. Rád bych vás také informoval o tom, že toto zasedání se vysílá na internetu. A také vás chci informovat o tom, že Výbor pro mezinárodní obchod mi sdělil, že připravuje zprávu z vlastního podnětu o obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy. Tento výbor bude hlasovat už 10. října. A to znamená, že my nebudeme mít dost času, abychom mohli předložit stanovisko k této zprávě. A já bych proto navrhoval, že veškeré případné pozměňovací návrhy předložíme přímo sekretariátu Výboru pro mezinárodní obchod do 19. září. A také vás chci informovat o tom, že tato velká hora pozměňovacích návrhů, které musíme vyřídit, už se nebude dál nikomu rozdávat. Nedostanete žádné další kopie. Takže pokud je máte, tak se jich držte. To je vše. Další sdělení pro vás nemám. Takže snad můžeme přistoupit k bodu číslo 4, což je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013. A vidím, že Esther de Lange je mezi námi. A připomínám, že Rada schválila svůj postoj k návrhu rozpočtu na příští rok těsně před zahájením prázdnin 24. července a současně také potvrdila záměr, který už předtím oznámila, a totiž pokusit se o krácení určitých rozpočtových řádek pro společnou zemědělskou politiku. Jedná se například propagačních opatření a programů pro eh, rozvoj venkova. To jsou tedy veškerá důležitá sdělení. Máme celkem 35 pozměňovacích návrhů k rozpočtu na příští rok a chci vám připomenout, že na příštím zasedání 18. září budeme hlasovat o návrhu stanoviska, které je připojeno k našim pozměňovacím návrhům a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 4. září neboli zítra ve 12. poledne. Zástupcem komise je pan Longo a je také mezi námi Ester. Chcete k tomu něco říct? Pokud ne, tak budeme rovnou hlasovat. Dobře, takže budeme rovnou hlasovat. Abychom to urychlili, pokud s tím budete souhlasit, budeme eh, hlasovat zvednutím ruky. Takže. Hlasujeme a začneme pozměňovacím návrhem 5200. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? Já myslím, že to bylo zamítnuto. Zdržel se někdo? Dobře. Takže návrh byl zamítnut. Další návrh 5219. Hlasujeme. Ne, kdo je pro? Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? 5219. Kdo se zdržel hlasování? Zamítnut. Další 5229. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. 5218. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Chcete toto hlasování prověřit? 5218? Dobře, uděláme to elektronicky. 5218. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Návrh byl zamítnut. Byl tam velký rozdíl. Takže 5, 2, 2, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 5201 a 5217. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijaty. 5202 a 5216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. 5203. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 9. Kdo je pro? Proti. To prověříme. Neviděl jsem to pořádně. 5, 2, 1, 9, prověříme. Hlasovali všichni. Zamítnut. 5228 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 5227 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pět, dva, dva, pět. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 5219 pro, proti, zdrželi se přijat. Pět, dva, dva, čtyři. Pět, dva, jedna, devět. K drůbežnímu masu. Kde je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut, myslím. Pět, dva, dva, čtyři pro, proti, zdrželi se, přijat. Pět, dva, tři, dva.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 Já myslím, že to bylo zamítnuto. Chcete to prověřit? Dobře, prověříme to. 5220. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? O tabáku 5220 hlasování uzavřeno. A návrh byl zamítnut. 15 k 11 byl zamítnut. 4. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 5221. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 520. 5213. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 5, 2, 07 pro. Omlouvám se. 5209. 5209 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď 5207 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 5208 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 5205 pro, proti, zdrželi se, přijat. A poslední 5222 pro, proti, zdrželi se, přijat. Děkuji vám. A můžeme jít dál. Poděkujeme Ester za odvedenou práci. A připomínám, že 4. září je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska. A teď pětka. Prosím o pozornost. To je první akt v přenesené pravomoci pro zemědělství k mléčnému balíčku, který jsme v nedávné době schválili. A připomněl bych vám, že komise tento akt předložila proto, aby se stanovila pravidla pro uznávání přeshraničních organizací a združení producentů. Jde o to, jakou pomoc mají poskytovat příslušné orgány pro přeshraniční spolupráci. Jde také o výpočet syrového mléka, které pokrývají vyjednávání mezi uznávanými organizacemi producentů a těmi, kdo zpracovávají anebo sbírají mléko. Podle článku 290 Lisabonské smlouvy tento akt přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost, pokud parlament do určité lhuty předloží nějakou námitku. To znamená v podstatě akt přenesené pravomoci. A komise požádala parlament, aby to všechno urychlil, aby to mohlo vstoupit v platnost 3. října. Dopis komisaře Čolose, ve kterém vysvětluje, proč je to naléhavé, dostali všichni členové. A jak víte, stanovili jsme si lhutu pro předkládání námitek jako 29. srpen v poledne. V této lhůtě nebyly předloženy žádné námitky, já bych proto navrhoval, že schválíme doporučení na základě tohoto postupu. To znamená formálně v souladu s pravidlem 87a odstavec 6, abychom to mohli zařadit na program zářijové plenárky. Samozřejmě, pokud to potvrdí konference předsedů výboru. Takže to bych navrhoval já a ptám se, kdo je pro tuto možnost. Jsou všichni pro? Nikdo není proti? Dobře, děkuji vám. Takže tento akt přenesené pravomoci je tímto schválen a přejdeme na... A bude to zařazeno na program zářivé plenárky. Děkuji vám. A teď projednáme bod číslo 6. Průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Jak víte, v diskuzích o budoucnosti víceletého finančního rámce je velmi eh, důležité, abychom zohlednili potřeby společné městské politiky a její reformy. Na tom teď pracujeme. Ten výchozí bod pro toto stanovisko, které jsem eh, vypracoval já, Eh, vycházela z usnesení z 8. června 2001, to byla zpráva výboru SURE a dále to byla zpráva eh, pana Dese z 23. června 2011. V obou těchto případech parlament jasně vyjádřil stanovisko, že rozpočet pro SZP by měl eh, být zachován na minimálně stejné úrovni jako v současném finančním období v reálném vyjádření. A to stanovisko nadále platí. A jak jste si mohli všimnout také v návrhu eh, stanoviska, které jsem předal, které jsem předložil před prázdninami, tak eh, eh, návrhy komise představují v reálném vyjádření velmi výraznou velmi výrazný škrt pro SZP a proto bychom chtěli požádat o navýšení údajů u hlavy dvě, protože eh, tím bychom dosáhli zachování těch eh, prostředků spíše než návrh škrtu. Také nám eh, bylo řečeno radou, že čistí plátci chtějí snížit evropský rozpočet, zatímco jiné státy by dávaly přednost více zaměřenějším výdajům, takže asi budete souhlasit s tím, že celkový, celkové snížení rozpočtu by mělo dopad také na rozpočet pro zemědělství. A reformovaná SZP by pravděpodobně požadovala po zemědělcích, aby eh, splňovali vyšší eh, standardy než eh, jejich konkurenti z jiných zemí. Takže nelze pouze rozpočet škrtat ale samozřejmě si velmi rád poslechnu, jaké připomínky budete mít nebo návrhy. A jenom vám chci také připomenout, že pro toto stanovisko bychom eh, se musí do zítřka přiložit pozměňovací návrhy do poledne. Tím otevírám eh, diskusy, pokud se někdo chce vyjádřit. A vidím, že pan Lange a další se hlásí o slovo. Nejprve George Line. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za předložení návrhu stanoviska. Já eh, musím říct, že souhlasím eh, s eh, většinou toho, co jste říkal, přestože nejsem úplně přesvědčen o tom, že ta zpráva desová používá ten pojem Eh, reálné vyjádření. Takže bychom si měli dát pozor na tom, co tam přesně je řečeno. Musím být velmi eh, opatrní u této dohody o VFR. Máme návrh komise a jak jste správně poukázal, tak v podstatě to v reálné vyjadření by eh, znamenalo desetiprocentní snížení rozpočtu na zemědělství, zatímco v jiných oblastech eh, jsou ty prostředky zmrazeny nebo eh, jsou navýšeny, ale nic není postiženo tak výrazně jako právě zemědělství. Návrh komise eh, by měl být brát vážně jako výchozí bod na jednání na radě a také v jednáních s komisí a proto bychom měli být velmi opatrní v našich výrocích a já bych, pane předsedo, chtěl navrhnout, abychom místo požadavku na zachování eh, toho současného rozpočtu nebo ekvivalentu v tom, eh, toho současné období, což je 30, což by byl vlastně navýšení o 38 miliard, tak abychom byli opatrnější a citlivější politicky a upozornili na to, že zemědělství je jediná oblast, která je předmětem škrtů v těch návrzích komise. A že pokud má dojít ke snížení evropského rozpočtu, což je pravděpodobné vzhledem eh, k postoji čistých plátců na radě, tak by eh, zemědělství nemělo být tou oblastí, která bude seškrtána, ale že ty úspory by měly být učiněny také v jiných oblastech. Politicky eh, bychom tím celém parlamentu dali najevo, eh, že tady dochází ke škrtům, eh, které jsou výrazné a že jsme připraveni s tím souhlasit, ale pokud to jde k dalším snižování evropského rozpočtu, tak se musí dotýkat také jiných oblastí a nejenom zemědělství. A já předložím eh, v tomto duchu pozněvací návrhy a doufám, že potom budou podpořeny ostatními kolegy. Myslím, že to je velmi obezřetný eh, postoj. To, co navrhujete vy, by možná mohlo být eh, vystaveno kritice a mohla by být tím ohroženost, ohrožena naše vyjednávací pozice. Děkuji. Děkuji, Georgi. Já eh, s vámi souhlasím. Pokusím se eh, to zohlednit. Je to skutečně jediná oblast, eh, ve které jsou dělány škrty a nemělo by tomu tak být i u těch dalších škrtů. Já bych chtěla poděkovat za tento návrh. Myslím, že komise Eh, se tím snaží prezentovat eh, ten obrázek v tom smyslu, že ten rozpočet na zemědělství byl pouze zmrazen, ale on se o, v reálu snižuje. V současnosti, eh, a je tady také několik položek, kde žádné prostředky nejsou, je to taky jakýsi virtuální dar a měli bychom si dát pozor na to, abychom na konci celého procesu neměli prázdnou skříňku. A souhlasím s tím, co říkal George, během léta se udála řada věcí a my bychom tady mohli zexplicitnit to, jak výrazný je ten škrt v zemědělství v porovnání s jinými oblastmi, takže bych to tady eh, chtěla nějakým diplomatickým způsobem doplnit. Eh, požadavek eh, na zachování současné výše rozpočtu musí být vyjádřen velmi diplomaticky, abychom se zachovali vyjednávací eh, pozici, takže bychom to měli někde mezi řádky říci, ale ne možná úplně naplno, měli bychom být opatrní, abychom se nevyloučili z eh, té probíhající diskuse. My jsme o tom také už dnes na skupině diskutovali. Týká se toho bodu 7, kde Eh, hovoříte o flexibilitě pro členské státy a přesunování prostředků mezi eh, oběma pilíři SZP. Nechtěla bych to úplně vypustit, ale byla bych ráda, kdyby to eh, bylo zaseno do kontextu závěrečného rozhodnutí o reformě SZP. Myslím si, že nemá cenu požadovat něco, co by v konečném důsledku mohlo vypadat úplně jinak na konci schvalování. Takže je to možná maličkost ale celkově jménem naší skupiny vám děkuji za předložení toho návrhu, protože do značné míry s ní souhlasíme. Děkuji Ester. Pan Segras. No. Rzeczywiście <clears throat> sytuacja staje się dosyć trudna, dlatego że myśmy przez... Ehm, já musím říct, že situace se komplikuje. V celé té době, kdy jsme pracovali na eh, víceletém finančním rámci, tak jsme byli velmi přiměření v našich požadavcích. My chápeme, jaká je situace ve členských zemích. Víme, že v současnosti tady máme krizi, že státy jsou zadluženy, že existují další problémy. A možná, že jsme se příliš lehce vzdali eh, v tom boji o schvalování škrtů eh, v minulosti. Takže ta situace je velmi komplikovaná a teď jde o otázku, jak na to budou reagovat zemědělci. Víme, jaké oni eh, mají příjmy. Víme, že evropský rozpočet se postupně eh, mění mění se také eh, směrem k tomu, aby působil protikrizově a proto musíme eh, se podívat také na jiné oblasti toho celé, celkového rozpočtu. Reformy by měly přinést celou řadu eh, výhod, tak jako, ať už tedy čistým plácům, tak i příjemcům. Mělo by to být také vědecky podloženo. A dále chci říci, že Tam, kde by mělo dojít ke škrtům, tedy ne v prvním pilíře, tak to bude znamenat, že ty škrty tedy proběhnou nebo budou učiněny v tom druhém pilíři. A ten druhý pilíř eh, má sloužit hlavně k tomu, aby řešil problémy spojené s životním prostředím. A tady by ta úroveň podpory pro nové členské státy by měla být eh, zvýšena. Protože tím se mění úplně eh, poměry. Naše stanovisko by mělo být seriózní, vyvážené, ale také jednoznačné. A to z titulu očekávání zemědělců, Eh, vzhledem také k situaci ve světě a proto bych byl rád, kdyby to naše stanovisko vypadalo podobně. Sdílím to, co říkali předchozí řečníci, ale možná, že bych to vyjádřil o něco e, ostřeji, protože to je vlastně naše role. Později se nás budou e, ostatní ptát. Viceprezidente Segedeschi hanno chiesto la parola Jar e Bovet. Jar. Děkuji. Pan Bové. Děkuji, pane předsedo, za vaše návrhy. Už eh, před nějakou eh, dobu jsme si udělali přehled o názorech eh, ostatních. Můžeme hodně diskutovat, ale v konečné řadě tady máme zákazníky, kteří umě, umějí velmi dobře počítat. Naši zemědělci eh, se dokáží spočítat to, co jim eh, z těch návrhů na konci vyjde. Jestli to bude více, méně, nebo stejně. už tehdy komise předkládala různá čísla, jeden hovořil o škrtech, někde další komisař hovořil o navýšení a teď se dostáváme k tomu bodu, kdy je e, ta diskuze vážná. Takže se teď dostáváme k konfliktu. A já si myslím, že e, nominálně by na ten e, rozpočet pro zemědělství měl jít stejné množství prostředků jako v tom předchozím sedmletém období. A musíme mm, potom být schopni naše politiku obhájit. A kdyby No, jsou tady ještě nějaké jiné důvody, které úplně neznáme. Pokud dojde k drastickým škrtům, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, tak chci oznámit, že to by mohlo eh, spochybnit celou reformu SZP, protože to musí představovat celkový balíček a my můžeme tu reformu obhájit pouze, pokud tomu budeme mít také přiměřený rozpočet. A proto si myslím, že to, co teď tady řekne v tomto stanovisku, je nesmírně důležité, protože to ovlivní eh, vyznění té debaty a vlastně s tím tady eh, řekneme, kolik těch prostředků by mělo být k dispozici na zemědělství. Děkuji. A teď pan předseda, pan Bove. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba obhájit eh, rozpočet pro zemědělství, který bude na eh, dostatečné úrovně, který nám umožní tu politiku provádět. A pokud se nám podaří přesvědčit, kromě našeho výboru i ostatní poslance v tomto parlamentu, a pokud se nám podaří přesvědčit ty členské státy, které chtějí eh, snížit eh, objem prostředků, tak ty naše návrhy musí být konsistentní. A pro mě jsou tady tři základní body, nebo klíčové body, o které se musíme opařit. Jednak je to zaměstnanost, což je reakce na krizi, o které všichni hovoří. Víme, že zaměstnanost ve venkovských oblastech by měla být v jádru eh, našich návrhů a měli bychom to podpořit. Za druhé, když hovoříme o reformě zemědělství, tak musíme eh, do toho započítat také ekologická opatření a musíme mít prostředky na to, abychom tuto politiku mohli vůbec provádět. A třetí eh, bod eh, souvisí s úsporami na evropské úrovně. Pokud umožníme zemědělcům, aby byli nezávislejší v oblasti dovozu, tak jim tím dáme větší prostor a myslím, že by to pak mohlo přinést značné výhody a také zlepšit bilanci. 19. září eh, vám chci jenom připomenout, že všechny asociace, které působí v zemědělství, v ochraně životního prostředí a kvalitě potravin, tady budou mít své zástupce, aby se setkali s poslanci a proto si myslím, že je tady potřeba navázat eh, tu vazbu mezi veřejností a parlamentem, abychom eh, byli schopni lépe bránit ten náš rozpočet. Eh, dobře, děkuji. Slovo paní Rodust a potom Albert Des. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat panu předsedovi za jeho iniciativu a chtěla bych eh, jednoznačně upozornit na to, že já nejsem ochotná přistoupit na velké škrty, protože pokud si přejeme ekologická opatření a já si ho přeji, ale nechci, aby to byl greenwashing, já chci skutečný greening a potom nás to také bude samozřejmě něco stát přímo i nepřímo. A když diskutuji se zemědělci a pokud eh, po nich chci, eh, aby 30% z jejich opatření byla ekologická, tak jim zároveň nemohu říci, že přímé platby jim zároveň také zkrátíme. Myslím si, eh, že tady musíme společně jednoznačně uh, vyslat signál eh, také vůči rozpočtovému výboru, i když v tuto chvíli mám pocit, že jsou na naší straně. Říkají, pokud eh, chcete eh, realizovat greening, pokud ho budete realizovat, tak my vás podpoříme, což by znamenalo, že bychom měli pouze jednoho protivníka a to je rada. A rada musí zkrátka uznat, že 30% greening můžeme prosadit pouze v případě, když dostaneme také dostatek finančních prostředků. Na nic jiného nejsem ochotná eh, přistoupit. Slovo má Albert Des a potom Brita Reimers. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za předložení eh, tohoto návrhu. Myslím si, že kráčí správným směrem a mohu podpořit to, co řekli i ostatní kolegové napříč všemi frakcemi. Souhlasím také s Georgem Lyonem pokud budou provedeny škrty, tak je potřeba je spravedlivě rozdělit. A sucha, eh, které v tuto chvíli máme v některých částech Evropy, ať už je to v Maďorsku, Portugalsku, v Německu nebo jinde, poukazují na to, že je velice důležité, aby zemědělci měli eh, určitý eh, základ, základní příjem, protože jinak bude ohrožena jejich existence. Pokud někdo sklidí jednu tunu řep, řepky nebo dvě tuny obilí, tak ten eh, z toho nemůže financovat svůj provoz, svůj podnik. A proto by Evropa měla poskytnout určitou záruku pro tyto podniky. A dále je už dlouhou dobu jasné a zesledovat, že pokud jsou eh, snižovány příspěvky, nebo pokud by byly sníženy velmi výrazně eh, příspěvky pro zemědělce, tak by byly zvýšeny ceny potravin. To znamená, že by se to přeneslo na spotřebitele a eh, zemědělci by takto museli kompenzovat svůj snížení příjmu. Nedávno jsem byl v Lotyšsku, kam mě pozvali naši kolegové. Mohli jsem si prohlédnout malý podnik, mladá rodina, tam eh, vybudovala malou farmu po eh, skončení komunistického režimu, mají 12 krav a eh, poděkovali nám výslovně za to, že dostali podpory z Evropské unie, aby mohli si zaplatit zařízení na zpracování mléka. Bylo to skromné, ale pomohlo jim to a myslím si, že souhrně se dá říci, kdyby zemědělská politika vedla k tomu, že tady bude 30 eh, výš, vě, větších eh, požadavků, nové předpisy, tak eh, není možné, abychom zároveň tak výrazně snížili dávky pro zemědělce. To by nebylo logické. Musíme postupovat důsledně, protože jinak zemědělská politika nebude realizována tak, jak si to přejeme. Děkuji, slovo má Brita Reimers a potom Elizabeth Kestinger. Děkuji, také já bych chtěla poděkovat za velice kvalitní zprávu a Chtěla bych k tomu, co zde zaznělo, doplnit ještě jeden aspekt. Nesmíme zapomínat na to, že zemědělství má nepřímý vliv na venkov, na venkovský region a na venkovský eh, průmysl a na průmysl obecně. Zemědělci, na rozdíl od mnoha jiných podniků, investují regionálně. Což znamená, že eh, když dochází k investicím, tak se zaměstnají místní řemeslníci, eh, místní drobný průmysl je využit a není to tak, že objednají třeba nějaký eh, korejský stroj, ale využívají místní zdroje. A to je něco, na co musíme také poukazovat, protože je z toho patrné, do jaké míry zemědělství ovlivňuje i další sektory. Děkuji. Slovo má Elizabeth Köstinger a potom další řečník. Děkuji, paní předse- pane předsedo. Také já bych se chtěla připojit k tomu, co říkali kolegové. Děkuji za návrh zprávy. Jsem eh, na straně Ester Lange a volím nediplomatický přístup, pokud jde o hájení eh, příspěvků pro zemědělce. Eh, greening bude mít smysl pouze v případě, eh, když to naše zemědělci tedy budou schopni realizovat, když ne, nebudou jejich prostředky seškrtány. Musí to být naším úkolem toto hájit, musíme to zdůraznit. Je potřeba aby platby pro zemědělce zajistili takové potraviny, které budou pro naše příjemce, pro, pro naše spotřebitele výhodné. Toto se netýká pouze zemědělců, protože to má vliv i na spotřebitele potravin a na celou společnost. Chtěla bych také upozornit na druhý pilíř. V oblasti venkovského vývoje eh, je mnoho nejrůznějších nápadů, jak provést úspory, a jsou to věci, o kterých členské státy velmi intenzivně diskutují a myslím si, že je velice důležité, abychom se zaměřili na celý venkovský prostor a na užitek, který z něj plyne. Eh, pan Kapola Santos eh, měl eh, také určitý příspěvek ke společné zemědělské politice a já by, si myslím, že tady bychom opravdu měli tahnout za jeden pro vás. Měli bychom společně bojovat za zemědělství a za naše zemědělce. Eh, slovo má Martin. Děkuji. Chtěl bych se připojit k panu eh, Sikerskému. Také já se obávám, že pokud budou provedeny škrty, tak bude nadměrně zatížen druhý pilíř, protože druhý pilíř eh, to je ta část, která plyne z Bruselu a potom to musí být také spolufinancováno. A proto bych chtěl, abychom vyjasnili ve stanovisku, aby současné rozdělení bylo při nejmenším zachováno. A u bodu 7 stojí, že tam je pružnost mezi jednotlivými pilíři, ale eh, Mělo by tam také být, že členské státy by se měly snažit z prvního pilíře přesouvat ty věci do druhého pilíře a ne obráceně. To bychom měli od počátku vyloučit. A to tam nebylo ozřejmeno. Členské státy by neměly mít dojem, eh, že něco z Bruselu přichází a tam nemusíme spolufinancovat, tak to si vezmeme. A u těch ekologických eh, projektů a tak dále, ta by se potom škrtalo. Na to musíme poukázat, musíme to jasně zdůraznit v našem stanovisku. Když se v tuto chvíli nebo měli bychom dnes jasně ukázat, že ty peníze potřebujeme, že to chceme mít tak a je potřeba, abychom to dokázali také ostatním vysvětlit, členským státům a tak dále. Například prvky eh, greeningu eh, v této reformě budou tedy záviset na tomto našem postoji, na tom, jestli se nám podaří, a závisí na tom také to, jestli se nám podaří vybudovat více pracovních míst musíme opravdu poukazovat na to, že si přejeme ambiciozní reformu, že, eh, ale na to potřebujeme i finanční prostředky. Samozřejmě není potřeba eh, mít eh, takový ten zakonzervovaný postoj a říkat, že chceme, aby vše zůstalo tak, jak to bylo. To by nám nepomohlo. Dobře. Končím seznam a slovo má další řečník. Yes, uh... podporuje společně stanovisko našeho výboru, pokud jde o rozdělení eh, prostředků pro období 2014 až 2020. Pokud eh, um, budeme mít mnoho eh, drobných dávek pro zemědělce, tak to není nic nového, to víme. Hovořili jsme o tom, hovořili jsme o tom že bude provedena reforma, zemědělci eh, s tím počítají. Minulý měsíc jsem navštívil mnoho zemědělských podniků v Lotyšsku a musím říci, že zemědělci si velmi eh, váží toho, co řekl pan Des, a mnozí čekají, eh, že to, co bylo řečeno, bude také uskutečněno. Ovšem, ta realizace bude velice tvrdá, podporuji, abychom naše stanovisko v dokumentech vyjadřovali diplomaticky, ovšem zároveň také musíme vytyčovat a dosahovat eh, konkrétních cílů. Pokud eh, budou prostředky snižovány, tak potom těmi eh, vyníky budeme my. My budeme považováni za ty, kdo způsobili seškrtání prostředků. Jsme jednoznačně proti tomu, aby byly prostředky jdoucí do zemědělství zkráceny a zároveň bylo mnoho prostředků věnováno například vojenským účelům a eh, vojenské politice. Jsem velice potěšen, že můj názor se shoduje s názorem kolegům v mnohých věcech a samozřejmě podporuji toto stanovisko. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane Rubiku. A na závěr pan Kapol Santos. Děkuji, pane předsedo. Je velice těžké dodat něco k tomu, co už říkali ostatní. Ale rád bych se přepojil k všeobecné podpoře pro vaši zprávu. Myslím si, že také vzhledem k jednotlivým pozměňovacím návrhům bude vaše zpráva odrážet stanovisko tohoto výboru, na kterém se všichni shodneme. A proto doufám, že tato zpráva, jak už jsem říkala, s pozměňovacími návrhy bude schválena, protože odráží stanovisko většiny členů tohoto výboru. a těším se na to, že tento výbor tuto zprávu skutečně jednomyslně podpoří. Dobře, děkuji. A nyní pan Longo z komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád krátce připojil k připomínkám k návrhu vaší zprávy. My jsme si ji s velkým zájmem prošli. pozorně jsme se věnovali několika věcem, které se tam objevují, které tam jednoznačně a jasně uvádíte. Teď jsem poprvé slyšel vaše reakce v této debatě. Samozřejmě i to pro nás má velký význam. A já to rozhodně všechno vyřídím svým nadřízeným. Pokud jde o víceletý finanční rámec, samozřejmě je nesmírně důležité pro společnou zemědělskou politiku abychom ho měli, protože to je v podstatě základ této politiky. A umožňuje nám to zaručit budoucnost společné zemědělské politiky jako silné politiky. Takže finanční aspekty mají obrovský význam. Rád bych vám připomněl dvě čistě technické záležitosti, které se týkají této zprávy. Za prvé, na období 2007 až 2013 byl v roce 2002 stanoven limit. A tehdy to v podstatě znamenalo zkrácení reálných prostředků na společnou zemědělskou politiku, protože fond pro přizpůsobení se inflaci nebyl v plné výši. Vyrovnávala se jenom část inflace. Takže to je důležitá věc z hlediska srovnání tohoto období a období, o kterém mluvíme teď. A abych ještě reagoval na některé věci, které tady zazněly. Naše návrhy na období 2014 až 2020 byly vždy předkládány jako zmrazení. Zmrazení ve vztahu k roku 2013, ne pro zbytek tohoto období. Vzhledem k tomu, že přistoupí Chorvatsko, vyčlenili jsme také prostředky, které budeme potřebovat v důsledku vstupu Chorvatska do Evropské unie. A tato část byla přijata 6. července. To je v podstatě vše, co bych prozatím chtěl říct, ale opakuji, že bych vám chtěl poděkovat, vám i vašim kolegům, pane předsedo, za návrh stanoviska a za velice zajímavou debatu, která tady dnes proběhla. Mnohokrát vám děkuji. Samozřejmě vezmeme na vědomí ty důležité věci, které jste nám teď řekl. A připomínám, že lhuta pro předkládání pozměnací návrhu je zítra 4. září ve 12 hodin v poledne. A rád bych poděkoval předem všem, kdo pozměnací návrhy předloží. Teď se musíme ještě vrátit k bodu číslo čtyři na pořadu jednání. Já se omlouvám paní Delange, ale eh, při hlasování jsme zapomněli zahájit debatu o návrhu stanoviska, takže ještě předám slovo paní Delange za tímto účelem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Protože hlasování o těch rozpočtových položkách proběhlo naprosto v souladu s tím, o čem jsme mluvili v rámci všech skupin, nebo většiny skupin. Návrh stanoviska není nutné příliš podrobně měnit, protože jsme neodhlasovali nic, co je s ním v rozporu. Samozřejmě nemění se nic na tom, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra a jsem si jistá, že je tady celá řada citlivých otázek, ke kterým by případně kolegové chtěli něco předložit. Toto stanovisko jednoznačně uvádí, že rozpočet na zemědělství nepředstavuje největší nárůst na rok 2013. Z politického hlediska probíhá velká debata o tom celkovém 7% zvýšení výdajů, ale když se podíváte na zemědělství, je to jenom asi půl procenta na první pilíř a 5% na rozvoj venkova. Ale samozřejmě uvádí se tam, že vzhledem k těm obtížným rozpočtovým diskuzím, které proběhly na evropské úrovni i na národní úrovni, je rozumné přistupovat k tomu realistické. Já myslím, že tak jsme to také udělali při hlasování. My jsme nejenom hlasovali proto, abychom navýšili určité priority, na kterých nám jako výboru záleží, ale hlasovali jsme také pro snížení některých položek. Takže já si myslím, že výbor pro zemědělství se tady projevil rozumně. Máme určité omezené položky pro vracení vývozních poplatků. A tady bych chtěla, aby to zaznamenala i komise a chceme to dát jasně nebo také kolegům v rozpočtovém výboru a v radě, například v oblasti zahradnictví a ovoce a zeleniny jsme všude v Evropě pocitovali problémy, které plynuly z nepříznivých podmínek, například ve Španělsku, a tam bylo nutné něco udělat. Pokud máte liberalizovanou společnou zemědělskou politiku, je nutné možná víc komunikovat s těmi, kdo musí nakupovat vaše produkty. Takže propagační opatření jsou prioritou, na které vždy výboru pro zemědělství záleží. Toho se toto stanovisko dotýká, jasně jsme dali nebo a už jsem o tom několikrát mluvila i s vámi, že nám připadá důležité, aby ty pilotní projekty, o kterých tento parlament hlasoval, byly také realizovány. A předložili jsme komisi určité návrhy z hlediska toho, jak to udělat a které z nich jsou důležité pro nás jako pro výbor. A ještě dodám jednu věc. Přijali jsme další pilotní projekt pro zelené o genetických zdrojích a já ještě navrhnu text, který zohlední výsledek tohoto hlasování, které teď proběhlo. A kromě toho se těším na reakce kolegů. Mnohokrát děkuji. Děkuji, Ester. Dobře, takže to byly další věci k návrhu tohoto stanoviska. Pokud už se nechce vyjádřit někdo další, pak se můžeme vrátit k našemu pořadu jednání, který jsme přerušili, a můžeme přejít na bod číslo 7. Dostáváme se k jádru věci. Přijme platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Jak víte, před letními prázdninami bylo předloženo přes 7 tisíc pozměňovacích návrhů, včetně těch, které předložili samotní zpravodajové. To je celkový počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy za ty čtyři hlavní výroby, výbory k návrhu komise. Samozřejmě ukazuje to, nakolik důležitá ta reforma je ta reforma, která nás čeká. A proto se také snažíme vylepšit verzi komise. A samozřejmě to také ukazuje velkou rozmanitost názorů v oblasti zemědělství v celé Evropské unii. A naší povinností je teď najít kompromis, který povede k vyváženým řešením pro celé odvětví zemědělství. A řešení, které snad ukáže, že parlament drží pohromadě. Tak to dopadlo také u zpráv Lion a Des. A mělo by to být snadnější, protože u této konkrétní věci, u přímých plateb, máme 2292 pozměňovacích návrhů, 111 předložil samotný zpravodan pan Kapulos Santos a přes 500 těchto pozměňovacích návrhů se týkají ozelenění. Se týká ozelenění. Musíme se pokusit o jakousi synopsi. Takže pan Pačeko z příslušného ředitelství je mezi námi a já předám slovo Luisovi, aby debatu zahájil. A připomínám, že když budeme mít čas, pokud tuto debatu zvládneme zhruba do hodiny, byl bych rád, pokud tedy čas bude, aby proběhla také schůze koordinátorů se zpravodají, abychom si projednali strategie. A také to, jak zvládnout ten obrovský počet pozměňovacích návrhů. Luisy. Senhor Presidente, caros colegas, eh, primeiro que tudo desejo. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, kolegové. Doufám, že jste si všichni užili letní přestávky, že jste si nabili baterky během léta, protože tu energii rozhodně budete potřebovat v nadcházejících týdnech. Máme-li zvládnout veškerou práci, kterou teď máme před sebou. Těžko se eh, o tom eh, diskutuje podrobně, o tolika pozměňovacích návrzích, protože určitě ne všichni měli příležitost se s tím seznámit důkladně a zanalizovat si dopady pozměňovacích návrhů. Já jsem se vrátil takové před několika eh, dny také. Nemám úplně všechny pozměňovací návrhy přeloženy a to asi platí i pro ostatní. Eh, podařilo se mi jich pročíst několik set. Některé z nich jsou velmi zásadní, nebo požadují zásadní změny, některé jenom formálnější e, změny. Některé se snaží změnit celkovou logiku architekturu návrhu komise pro eh, budoucnost zemědělství. A proto si myslím, pane předsedo, že dneska bychom se, hla, se hlavně měli určit nějakou eh, pracovní metodu pro naše další jednání. A také bychom neměli zapomínat, že v listopadu budeme mít dvě schůze, 5. a 26. A měli bychom eh, se naplánovat hlasování o této zprávě na jedné z těch dvou schůzí, což nám nechává září a říjen na to, abychom se podívali na tuto zprávu důkladně a také zahájili ta jednání směřující k jejímu schválení. Tak to vidím aspoň já s výhledem do listopadu. A měli bychom se strukturovat naši eh, diskusy. Příští týden by například měla proběhnout schůzka se všemi zpravodaji a potom bychom mohli zahájit sérii bilaterálních jednání eh, se koordinátory za všechny politické skupiny, tak abychom mohli vyřešit ty hlavní otázky a začít budovat eh, konsenzus eh, u těch hlavních bodů. Zjistit si také, ve kterých oblastech máme, mezi námi panují největší rozdíly a tak dále. A potom bychom mohli si udělat jakýsi seznam různých eh, možností, na základě z nichž potom budeme vybírat. Tak aspoň já vidím ten celý proces před námi a samozřejmě jsem eh, připraven eh, přijmout jakýkoliv návrh, který by eh, vedl ke schválení. Nechtěl bych samozřejmě, aby se nějak měnila celá základní logika mého návrhu, ale jinak jsem otevřen jakýmkoliv návrhům. V každém případě budeme muset pracovat koncenzuálně a snažit se hledat kompromisy, protože přece máme obrovský úkol příštích eh, několika měsících. Těch eh, poznacích návrhů bylo několik tisíc a to se budeme muset odpracovat. A sice velmi intenzivně. Jsem ochoten také eh, diskutovat o harmonogramu těch schůzek mezi zpravodaji od příštího týdne, abychom se do toho mohli pustit co nejdříve. Je to nesmírně důležitá věc. Toto a víceletý finanční rámec pro nás budou eh, v příštích několika týdnech největší priority. A musíme tedy všechno eh, veškeré naše síly napřít na ta politická jednání. Děkuji, Luisi, je to eh, skutečně velmi komplikovaná věc. a já doufám, že se nám podaří eh, najít eh, efektivní eh, způsob, jak postupovat a ukázat, že jsme schopni dospět k nějakému jasnému postoji. Nejprve dáme slovo stínovým zpravodajům v naší diskuse, potom ostatním členům a nejprve Mary McGuinness, potom George Lyon a další, když si s tím souhlasíte. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji On říká, že otevřený eh, našem návrhům, takže to je velmi užitečné, zejména pro ty, kteří předložili pozměňovací návrhy. Eh, vy jste říkal, pane předsedo, že to je můj komplikáto, ale já si myslím, že by se nám podařilo naše práce zjednodušit vzhledem k tomu, že eh, je tam řada duplikátních pozměňovacích návrhů. Ano, Patriku, je to pravda. A nej, Důležitější na tom celém procesu bude naše pracovní metoda, jak říkal pan eh, zpravodaj. Měli bychom si utvořit eh, ty bloky, eh, tam si rozdělit ty poznací návrhy na jednotlivé typy. To bude těžká práce pro sekretariat, ale až to budeme mít před sebou, tak potom na základě toho budeme moci udělat politická rozhodnutí. Podle mě to je naprosto zásadní, pokud chceme dosáhnout pokroku. Když se podíváme na ty kontroverzní otázky mezi Mm, těmi návrhy, to greening, tam je asi 600 návrhů, které s tím souvisejí, ale jsou to obl- jiné oblasti, tam celá řada malých eh, odstavců, které mohou ale mít klíčový význam. Ale samozřejmě všechno to bude odjet eh, pracovní eh, metody. Z politického hlediska bych ale si chtěla také, bych chtěla vyjádřit eh, své znepokojení týkající se závěru kyperského předsednictví o rozpočtu o víceletém finančním rámci, kde se navrhují škrty v rozpočtu zemědělství, které, které tam hovoří, že jsou nezbytné. Hovoří se tam o tom, eh, že se mají škrtat přímé platby a podpora eh, venkovského rozvoje. Pokud máme naše jednání začít v tomto kontextu, tak si myslím, že se nám nepodaří Eh, splnit eh, všechny ty eh, naše přání v oblasti greeningu a dále. Takže bude potřeba vyslat velmi jasný signál o tom, jaká je naše pozice týkající rozpočtu. Já vím, že tento rok byl z hlediska počasí velmi náročný pro naše zemědělce ale měli bychom si vytvořit směr, kam tyto diskuze mají eh, jít a potom se k tomu vrátit a říci, že určité reformy prostě dělat nemůžeme, dokud eh, bude ta rozpočtová situace takto vážná. Všichni se tady známe na výboru dost dobře, víme, kdo z nás bude eh, součástí těch jednání a proto bych chtěl navrhnout, abychom začali řešit ty jednodušší věci, možná bilaterálně nebo kolektivně a mohla bych se přidat, začít zpívat. A ti, kteří vyhrají v loterii, potom eh, dostanou letenku do New Yorku. Ale určitě budeme potřebovat také trochu eh, eh smyslu pro humor, abychom to celé vydrželi. Byl bych rád, bychom se mohli dohodnout na tom, že ty nejméně kontroverzní články vyřešíme hned a potom se pustíme do těch spornějších otázek. A já doufám, že tam se nám podaří dosáhnout pokroku. A úplně poslední poznámka z mé strany je to, že parlament už hlasoval eh, určitým způsobem eh, v těch klíčových oblastech a toho bychom se měli držet. Například takzvané greening menu. To je jedna z těch oblastí, eh, o které budeme muset velmi vážně diskutovat, jestli tam máme eh, změnit eh, dosavadní postoj nebo ne. Já k tomu mám také pozměňovací návrh, takže bychom si nejdříve měli také uvědomit, jaká byla dosavadní pozice parlamentu a jestli v tom budeme pokračovat, a nebo jestli se o toho budeme muset odchýlit. A pokud ano, tak bychom k tomu měli mít jasný mandát. Ta práce je eh, objemná, ale není to nepřekonatelné. A moje eh, největší obavy se týkají rozpočtu. Myslím, že nemůžeme očekávat od zemědělců, že v rámci té reformy budou odvádět eh, více za méně peněz. To jsou moje tedy poznámky na úvod. Já doufám, že bude možné to posunout ku předu. Pan zpravodaj eh, dá najevo eh, s námi spolupracovat před přijetím zprávy i potom. Možná, že eh, bude trochu problém načasovat se ty schůzky, vzhledem k tomu, že ostatní kolegové mají, jsou zaneprázdněny jinými věcmi, ale myslím, že ty red lines, ty červené linie, o těch eh, budeme jednat později. Děkuji vám, Mary. My jsme o tom vlastně mluvili eh, relativně nedávno, když jsme eh, se bavili o tom více finančním rámci, tam jsme diskutovali o tom, jaká je současná situace, protože byly předloženy návrhy ne na zmrazení, ale na škrty a to jsou zásadní věci s ohledem na rozpočet. Pokud má dojít ke snížení v oblasti SZP, tak se to samozřejmě projeví i na reformě SZP, zejména na greeningu. George Line, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za to, že je připraven s námi eh, spolupracovat co nejkonstruktivněji z našeho pohledu jako parlamentu. kdy teď máme eh, před sebou eh, asi 8 tisíc pozměňovacích návrhů, tak bychom se měli hlavně postarat o to, aby to potom dávalo eh, smysl. Už to nejde o stanoviska, ale jde o právní text, který by měl ovlivňovat život zemědělců v příštích sedmi letech a na základě toho se potom budou přijímat různá nařízení a pravidla, která budou mít obrovský vliv na to, jak se bude zemědělství v budoucnosti vyvíjet. Takže máme teď před sebou obrovskou zodpovědnost jako parlament a musíme se postarat o to, že při tom hlasování o právním textu, aby ten text byl smysluplný, byl konsistentní, aby veřejnost a zejména zemědělci eh, měli pocit, že jsou eh, eh, schopni s tím žít takže je nutné se postarat, aby ten výsledek hlasování eh, byl důvěryhodný. 7,5 tisíce pozměňovacích návrhů nám to trošku komplikuje samozřejmě, takže se musíme zaměřit na stanovení pracovní metody. A já si myslím, že už to, co říkal pan zpravodaj a Mary o tom, jak máme postupovat, eh, je realistické, to zatravňování, trvalé travní porosty, to mm, se, mm, s tím souvisí celá řada eh, pozměňovacích návrhů, ale řada z nich jsou techničtější nebo jsou podobné, takže tam budeme moci ten pokrok udělat velmi rychle. Pokud se všichni vyjasní svůj postoj a budou vědět, o co žádají nebo jaký je ten kontext. A můžeme si potom nechat na závěr ty eh, politické otázky. Eh, víme, že ke greeningu předloženo 600 návrhů a budeme se muset najít čas na to, eh, čas na to jak to všechno projednat. A musíme se také vědomit, jak parlament hlasoval v minulosti o těchto otázkách. Já jsem proto, abychom se drželi například našeho dosavadního postoje u Greening Menu. Naše skupina je připravena pracovat velmi usilovně, abychom eh, dospěli ke kompromisům a abychom potom je mohli odhlasovat včas a mohli se pustit do jednání o prvním čtení. Pokud rada skutečně to chce celé eh, projednat do Vánoc, tak eh, se do toho musíme pustit. Eh, velmi rychle a musíme přijmout skutečná rozhodnutí ještě před začátkem prosince a měli bychom si stanovit časový harmonogram. Já každopádně udělám všechno pro to, aby to bylo možné. Děkuji, Georgi. Martin Heusling a potom Esther de Lange. Děkuji. Já si nemyslím, že bychom měli upouštět do těch eh, reformních eh, návrhů. Už to jsme do tomu věnovali energie, vyprodukovali jsme sousto zpráv, takže už jenom kvůli životnímu prostředí eh, s tím musíme něco také udělat a dotáhnout to do konce. Ta záplava různých zpráv eh, také ukazuje, že parlament se tím zabývá už dlouho a seriózně, ale pořád tady jsou velké eh, rozdíly v názorech. Například z EPP, některé ty návrhy se dokonce odporují, takže i v rámci jednotlivých politických skupin si budou muset se budou muset zájemně dohodnout, tak aby stínoví zpravodajové mohli zastupovat a mohli jednat jménem svých politických skupin. Takže e, e, interně e, musíme na tom pracovat. Co se týče toho časového harmonogramu, o to bychom se neměli odchylovat. Měli bychom si vyjasnit, jaká, jaké jsou ty klíčové body a naučit strukturovat si ty pozněvací návrhy Otázka ekologizace a na opatření prvního pilíře to bude centrální věc. Nevím, jestli spolu potom ještě budeme všichni eh, se přátelit, ale eh, bez toho se rozhodně neobejdeme. Paní McGuinness říkala, že bez peněz reformy nebudou a že bez toho ekologizace není možná, tak to považuji za velmi nebezpečné, protože eh, takový postoj k tomu nemůžeme zajmout, protože se musíme na to dívat také v kontextu, jak některé z těch věcí provádět i s méně prostředky. Potom je tady jedna další eh, důležitá věc. To se týká nových členských zemí. Je to otázka rozdělování prostředků eh, rámci Evropy, to je klíčová věc pro EU. A bude to e, velmi napínavé a budeme se k tomu muset nějak postavit. Jestli můžeme být spravedlí ke všem, to je otázka. Měli bychom řeká kompromisy, které nebudou brát jedněm příliš a nebudou dávat jiným e, zase příliš. V příštích týdnech bychom eh, se měli v rámci našich politických skupin podívat, co jsou pro nás ty klíčové věci. A já bych navrhoval, abychom začali o, o ekologizace. Ale stejně jako předtím, a myslím, že jinak to ani nejde, eh, trvám na tom, že musíme dodržet ten časový eh, harmonogram aby eh, na našem jednání to, to celé neskrachovalo, protože potom bychom nebyli důvěryhodní, nebyli bychom bráni jako seriózní partner v těch jednáních. Neměli bychom si říkat, že do roku 2014 je ještě pořád dost času. Myslím, že tak nemůžeme přemýšlet a pustit se teď eh, vážně do práce. Bene, grazie Martin. Děkuji Martine a slovo má Esther Delange a potom další řečník. Děkuji, pane předsedo. Je to eh, trochu frustrující, že toto schůzi věnujeme diskuzi o tom, jak budeme o věcech diskutovat, eh, protože eh, to tady právě děláme a máme velké spoštění, když to srovnáme s dalšími výbory. A obávám se, že pokud nezrychlíme, tak budeme stát stranou té diskuze. Eh, je pravda to, co říká pan Heusling, eh, ale eh, tady z toho samotného ta reforma nevznikne. Takže mám návrh. Myslím si, že Majret to tady říkala velmi jasně, pokud jde o duplikaci a o to, že je potřeba to strukturovat. A, a pan zpravodaj, ten to chce samozřejmě diskutovat se stínovými zpravodaji, to má smysl, ale předtím, než se do toho pustí, tak by měl mít jasnou strukturu Ehm, kterou tady předloží všem poslancům, abychom věděli, o čem hovoříme. A v naší straně to děláme tak, když máme kongres, že Eh, máme eh, osm hlavních pozměňovacích návrhů, ty jsou hlavní, máme typy, pozměňovací návrhy typu A, to jsou technické, potom eh, pozměňovací návrhy typu B, kde jsou různé názory, které se musí vyřešit, ale nejsou zase tak závažné, takže to netrvá tak dlouho. A potom to klíčové jsou pozměňovací návrhy typu C. A tady ehm, je potřeba to také objasnit sekretariátu, a potom zpravodaj a stínoví zpravodajové o tom mohou jednat za jednotlivé skupiny, ale myslím si, že tady jsme samozřejmě transparentní, takže nemůžeme eh, předložit něco, co bylo projednáno pěti nebo šesti lidmi, potom celému výboru a potom eh, parlamentu. Měli bychom lidem dát šanci, eh, lidem eh, v tomto výboru a potom v celém parlamentu, na čem pracujeme a na co, eh, čemu věnujeme pozornost a proto potřebujeme ten strukturovaný přehled, abychom věděli, jakým směrem se má to úsilí ubírat. Já to neříkám ráda na prvním dni, kdy se vracíme z letní přestávky, ale potřebujeme více zasedání. Musíme opravdu se sejít častěji, musíme se setkávat častěji a musíme hlavně řešit ty sporné eh, pozměňovací návrhy typu C, které jsou složité a potřebují hodně času. Dobře, eh, to souhlasí také s tím návrhem, který jsem vyslovil předtím po tomto zasedání e, výboru, jak jsem říkal, bych chtěl, abychom se sešli se zpravodaji a s koordinátory a abychom probrali naši pracovní metodu. Samozřejmě sekretariát, tam e, se do toho budeme se také hodně zapojit, protože my do toho, e, nebo sekretariát do toho také bude muset vnést řád do těch pozměňovacích návrhů, které se často překrývají. Brita. Děkuji je nápadné, že tady celou dobu diskutujeme o tom, jak to v parlamentu chceme eh, vše uchopit, eh, jak, eh, jak to tedy řešit, pokud je o rozpočet, ale nehovoříme o tom, pro koho tu reformu vlastně děláme. Mě nepřekvapuje, že máme tolik pozměňovacích návrzích. Už dříve v diskuzích jsme viděli, jak odlišné jsou názory nejenom mezi jednotlivými frakcemi, ale i uvnitř frakcí názory v tom, jak upravit v zásadě reformu. A já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, aby to pro zemědělce vůbec bylo proveditelné v praxi, jestli to zvládne, kolik nepřímých nákladů mu taková reforma přinese, jak to bude pro něj náročné. My se pokusíme, aby to tady odpovídalo našim požadavkům a nakonec to bude neuvěřitelná byrokratická zátěž a proto já jsem tam předložila pozměňovací návrh, který jsem předložila s určitým odmítnutím protože tady opravdu máme hory byrokracie, neustále roste a nevíme, jak to vyřešit jinak. A proto se budeme muset zamyslet nad tím, když chceme snižovat byrokracii na evropské úrovni, když chceme, aby to bylo pro Evropa nepřijatelné, tak se musíme skutečně zamyslet nad tím, pro koho tu reformu děláme a jak k tomu máme přistupovat chceme reformu pro eh, ty eh, zemědělce, kteří na místní úrovni opravdu něco mění a dělají eh, dělají pozitivního, anebo chceme zkrátka jenom reformu, která rozbují práci úředníků. Další řečník, pan Cikierský. Děkuji. Před několika měsíci jsme se chopili myšlenky, že o pozměňovacích návrzích pardon, že budeme pracovat na pozněvacích návrzích na téma společná zemědělská politika, aniž bychom čekali na výsledky eh, diskuze o rozpočtu. A já si myslím, že bychom se tohoto principu měli držet. Neměli bychom připustit, že některé informace, které se dostaly do oběhu, informace o změně v rozpočtu, Neměli bychom připustit, že se necháme těmito informací, které tady někde, informacemi, které tady někde kolují, ovlivnit. V pozměňovacích návrzích bychom měli jednat bez ohledu na to, jestli dojde ke škrtům v rozpočtu. Protože pokud už v tuto chvíli budeme přihlížet k novým informacím, tak tím vlastně se spronevěříme těm našim myšlenkám. Pokud jde o zprávu k politice soudržnosti, byly pozměňovací návrhy ve výboru pro regionální záležitosti přijaty už před letní přestávkou a tím vlastně vzniklo určité klima nebo určitý dojem, že je potřeba politiku soudržnosti posílit. Hovoří se o přátelích politiky soudržnosti. A pokud jde o regionální politiku, tak se klade důraz na městskou e, politiku. To znamená, je to tam zaměřeno jinak. Takže pro nás vyvstává otázka, co tedy uděláme my, jak k tomu přistoupíme my. Já jsem si myslel, že existuje pouze jedna politika soudržnosti. Jde přece o rozvoj e, regionů. A pokud se bude zdůrazňovat pouze městská dimenze, tak to znamená, že venkovské oblasti budou jaksi odsunuty na druhou kolej A proto si myslím, že musíme s našimi politickými frakcemi na toto téma vést diskuzi, abychom eh, dokázali odhadnout situaci, abychom eh, si ujasnili, kterým směrem se máme vydat. A k tomu bych i já chtěl eh, vyzvat. Děkuji. Další řečník. Řečnice. Děkuji. Poslouchala jsem velice pozorně a chtěla bych k tomu říci následující. Já jsem ve výboru pro rybolov předložila 2600 pozměňovacích návrhů eh, k určitému textu a pokud jde o venkovský eh, rozvoj, tak se asi děje něco podobného. Eh, já jsem svými pozměňovacími návrhy, nebo vůbec s těmi pozměňovacími návrhy jsem strávila velkou část mé dovolené. Všechno jsem pod, pečlivě uh, předčítala, pročítala a zjistila jsem, že mnoho pozměňovacích návrhů se naprosto kreje. Ten text dokonce byl stejný, jenom jména byla jiná, která pod tím byla pode, podepsána. A dokonce i z různých frakcí. Takže já z toho vyvozuji, že tento text připravili lobbysté a poslanci pod to pouze připojili své jméno. Co tím chci říct? Máme tady v rukou důležitý nástroj spolurozhodování a co děláme? My sami se oslabujeme tím, že se bombardujeme pozměňovacími návrhy, které jsou z velké části identické, které částečně ehm, byly pozměněny pouze v několika slovech. A kdybychom si vlastně z toho vyfiltrovali substanci, tak by nakonec vlastně zbylo pouze několik eh, málo pozměňovacích návrhů, několik stovek možná. Takže bychom se možná měli zamyslet nad tím, jestli si chceme do budoucnosti cestu komplikovat, a nebo jestli eh, bychom to chtěli eh, ještě do budoucnosti překonat novým rekordem třeba 7 tisíc pozměňovacích návrhů. Pokud jde o frakce, za naši frakci mohu říci, že v uplynulých měsících jsme velmi intenzivně diskutovali o společné zemědělské politice. Má frakce si přeje reformu, s ekologickými opatřeními a já si jsem stoprocentně jistá, že v pozměňovacích návrzích vlastně toho není mnoho nového. Proto si myslím, že čeká těžká cesta ty, kteří se budou muset které budou, kteří budou muset procházet všechny ty pozměňovací návrhy, ale eh, teď eh, to nějak, eh, teď vlastně nějak zaujímat pozici za frakci, to bude opravdu těžké, téměř nemožné, protože eh, to jsme už dělali vlastně v minulosti a teď je už pozdě na to, aby jsme najednou začali mm, eh, s něčím zásadním. Děkuji Ulrike. Souhlasím s tím, co řekla kolegyně Rodust a myslím si, že poprvé a je to zřetelné i v rámci pozměňovacích návrhů, e, že se do toho vkládají i vlády. Vede to k tomu, že z různých, frakcích, e, z různých frakcí potom přichází stejné pozměňovací návrhy. Bez pochyby tady působí i lobbysté, ale myslím si, že rada e, někde v zákulisí působí silněji než si myslíme. A teď má slovo pan Bové. Ne, pan Sikersky. Po našich obrac, eh, Pan Vojtěchovský. Chtěl bych se omluvit za to, že jsem se nemohl účastnit počátku této diskuse. Samozřejmě, je to pravda, máme mnoho pozměňovacích návrhů a budeme potřebovat mnoho času na to, abychom je zpracovali. Musím říci, že si nedovedu představit, že by se naplnil ten černý scénář, a že by došlo ke škrtům v prostředcích pro zemědělskou politiku. Ten, kdo si něco takového přeje, tak nechápe výzvy evropského hospodářství. Tyto výzvy jsou v současnosti mnohem větší než kdykoliv v minulosti, eh, když jsme pracovali na výhledu 2007 až 2013. Doufám, že závěrečný výsledek naší práce na rozpočtu bude vypadat tak, že prostředky pro zemědělskou politiku zkráceny nebudou. A chci zdůraznit něco, o čem už jsme hovořili mnohokrát. Jde o přímé platby a právní aspekty. Potřebujeme, aby se k tomuto textu vyjádřili dobří eh, experti, pokud jde o přímé platby, protože si myslím, že návrhy Evropské komise nejsou v souladu s Lisabonskou smlouvou. Nesmí docházet k diskriminaci. Přímé platby mohou být různé, nemohou být eh, stejné za předpokladu, že E, tedy nebudou e, objektivní kritéria pro nerovnost. Ta kritéria ovšem dána nejsou. Historické kritérium, tedy pokud e, někdo měl v minulosti více, tak teď bude mít také více. Tato nerovnost, ta už by neměla platit, už by se to nemělo stávat. I do budoucnosti budu neustále zdůrazňovat, že je potřeba vyjasnit právní stránku této věci. A ještě jednou prosím o to, abychom si vyslechli odborníky na toto téma. Samozřejmě eh, my také máme naše odborníky, jejich stanoviska byla představena v polském parlamentu a donívají se, že to, co požaduje Evropská komise, nesouhlasí nebo není v souladu s Lisabonskou smlouvou. Děkuji a pan, pane Věčebovský, děkuji a, a pan Des má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vyjádřit, nebo už, no, chtěl bych se vyjádřit k tomu, jak budeme postupovat v naší práci. Více než 7 tisíc pozměňovacích návrhů ukazuje, k těmto čtyřem zprávám ukazuje, že potřebujeme také reformu jednacího řádu Evropského parlamentu. V naší frakce v naší frakci již eh, v minulém volebním období jsem navrhoval, abychom k předkládání pozměňovacích návrhů měli vždy schromážit alespoň 10 podpisů dalších kolegů. Tím by se počet pozměňovacích návrhů výrazně snížil. Myslím si, eh, že bychom měli diskutovat o změně eh, podobného typu, aby to celé ještě bylo přehledné. Protože pokud Eh, proto tedy většina v parlamentu nebude, tak bychom si mm, tak mohli dovolit, že předložíme 20 nebo 30 tisíc pozměňovacích návrhů, aby si všichni uvědomili, že takový systém zkrátka nemůže přetrvat. Měli bychom to zohlednit do budoucnosti, tak aby náš parlament byl eh, práceschopný, aby se uspořili náklady, protože je to samozřejmě všechno velice nákladné a eh, na, eh, na našem zasedání bychom tady měli diskutovat i o tom, že je potřeba změnit jednací řád. Bene, grazie, Albert. Dobře, děkuji, Alberte. Ano, o tom si možná ještě budeme moc popovídat až se sejdeme s koordinátory. Začneme o tom uvažovat. O tom, jaké pracovní metody bychom mohli zvolit. A pak to přeložíme celému výboru. A teď bychom si rádi vyslechli zástupce komise, pana Pačeka. A potom mluví. Děkuji, pane předsede. Myslím si, že v tomto okamžiku bychom eh, se měli uvědomit, že probíhají i další diskuse eh, v rámci parlamentu o jiných otázkách a měli bychom se hlavně postarat o to, abychom dospěli k eh, jasnému postoji u těchto pozměňovacích návrhů. My jsme vám plně k dispozici a uděláme všechno, co je v našich silách pro to, abychom vám vyjasnili jakékoliv věci, které budete potřebovat, tak abyste na Eh, konci dospěli k výsledku, eh, který eh, bude odpovídat naléhavosti celé této věci. Luis, a ty? Dobře, Luisi. Senhor prezidente, realidade Pane předsedo, Víme, jak se věci mají, musíme řešit určité problémy, určité potíže. Ale pořád je to ještě příležitost. My máme příležitost najít to správné řešení. Správné řešení pro novou společnou zemědělskou politiku. Já se těším na schůzku se spravodaji a se stínovými spravodaji. Souhlasím s paní McGuinness. Možná, že bychom se nejprve mohli pustit do méně kontroverzních článků. Někdo další navrhoval, že začneme ozeleněním. Musíme si tedy vybrat. Ať už to dopadne jakkoliv, čeká nás hodně práce. A musíme se do toho teď pustit. Jak už jsem říkal, musíme k tomu přistupovat v duchu kompromisu. Například paní McGuinness a George Lane mluvili o tom, že bychom měli jakési meny, zelené meny například. A tam se možná projeví rozpory mezi mým návrhem a návrhy dalších skupin. Musím říct, že když jsem navrhoval environmentální certifikaci, kterou by provozovaly členské státy, domníval jsem se, že účinný systém nastavení zeleného menu by byl takový, že by ten systém byl přijatelný pro všechny, pro komisi, pro Evropský parlament a tak dále. Jinak, pokud se o to pokusíte se zhora dolů, vzniknou velké administrativní problémy, problémy s kontrolou, auditem a tak dále a tak dále. A já říkám, že pokud budeme mít systém environmentální certifikace, který budou provozovat a spravovat členské státy, byl by to mechanismus, který bychom mohli využít a který by znamenal, že proces ozelenění bude flexibilní. A já myslím, že na tomto bychom se snad Evropské unii mohli shodnout ti, kdo nechtějí vyčerpávající seznam opatření, plus ti, kdo chtějí flexibilní systémy, flexibilní mechanismy pro implementaci zelenění nebo ozelenění. A já myslím, že na takovýchto kompromisech musíme společně pracovat. A budeme potřebovat jakési menu, jakýsi seznam. Musí být snadné kontrolovat to, realizovat to a způsob realizace musí být praktický a flexibilní. Snadné to nebude. Ale tento problém musíme řešit a já si myslím, že tento problém můžeme vyřešit úspěšně, pokud k tomu budeme přistupovat v duchu kompromisu a projevíme v Evropském parlamentu dobrou vůli. Já myslím, že musíme být pragmatici, až budeme hledat řešení. Čeká nás obtížný úkol, ale já jsem optimista a myslím si, že se nám to podaří. Děkuji, kolego. Dobře, děkuji. Děkuji za debatu. Pokusíme se teď zorganizovat, bez pochyby za pomoci sekretariátu, abychom tu obrovskou hromadu pozměňovacích návrhů nějakým způsobem uspořádali. A pokusíme se stanovit si nějaká kritéria, protože máme skutečně obrovitou odpovědnost, protože vůbec poprvé se teď po Evropském parlamentu chce na základě nových pravomocí podle Lisabonské smlouvy, těch spolurozhodovacích pravomocí, abychom něco takového provedli. Je to první příležitost u reformy společné zemědělské politiky. A všichni chceme, aby ta reforma byla dobrá a aby řešila ty velké výzvy. Aby to nebyla reforma za každou cenu, aby to byla reforma, která skutečně vyřeší problémy. A připomínám, že nás čekají další schůze 17. září ve 3 hodiny odpoledne a 18. září od 9 do 18.30. Nyní uzavírám toto zasedání výboru Uděláme si pěti až desetiminutovou přestávku a rád bych požádal koordinátory a zpravodaje, abyste zůstali.